E, v, v porušování lidských práv na e, mezinárodních forech. Děkuji paní Malström za jasné poselství. Tím toto téma považujeme za uzavřené. Hlasovat budeme po skončení rozpravy o dalších dvou případech. Dalším případem je Súdán, situace v jižním Kurdufánu a státu Blue Nile. Eh, a nyní dávám slovo panu Tanokovi. Um, Děkuji za slovo. I když vidíme, že Jižní Sudán je nezávislým státem, je zde mnoho nevyřešených záležitostí se Sudánem, a to je Jižní Kordofán, dále je to Modrý eh, Nil a Abeji, tam samozřejmě eh, nás nepřekvapí, že jsou tam veliké zásoby vody a i ropy. Je zde velice komplikované etnické složení, hm, to znamená, že eh, lidé jsou rozděleni mezi Čubou a Kartumem, eh, hm, to znamená, že na mezinárodní úrovni jsme požadovali referendum v Jižním Kordofánu i ve státě Modrý Nil, tak aby si lidé mohli zvolit svou budoucnost. Bohužel pro kartumská vláda zrušila ten, toto plánované referendum, co samozřejmě mi vyvolalo obrovský problém mezi Sudánem, sudánskými ozbrojenými sílami, sudánskou lidovou osvobodenskou hnutím. To vedlo asi k pěti tisícům lidí, kteří jsou vysídlení. Situace eh, v jižním Kordofánu je alarmující, dochází tam k útoku na etnický, nuba, etnickou nuba skupinu. Naše skupina eh, je proti zásahu ze strany sudánských ozbrojených sil na ostatním území. Mezinárodní eh, soud eh, rovněž požaduje, eh, aby, aby Bashir prezident zastavil další další prolévání krve. Kartum musí splnit veškeré mezinárodní eh, závazky z roku 2005. Evropská unie vede eh, v tomto, eh, vede v tomto úsilí a zároveň vysoký představitel Evropského parlamentu a i generální tajemník OSN, který volají potom, aby došlo k vyřešení teritoriálních problémů a konfliktu, Musíme musíme zajistit, aby eh, došlo k ukončení těchto eh, konfliktů mezi severem a jihem. Děkujeme, pan Tabareš. Muito obrigado. O Sudão do Sul, ou Sudão, declarou a sua independência recente. Děkuji. Děkuji. Jižní Sudán přednedávnem vyhlásil vlastní nezávislost, což byl vlastně bolestný porod, což velice dobře vystihl pan kolega Tenok. Jaké síly tam jsou ve hře, že konflikt pokračuje, právě konflikt mezi jihem a severem ve státě Blue Nile, v Kordofánu, jsme svědky neustálého porušování lidských práv, brutálních zásahů vůči lidem. To už jsme na takové věci u Baširova režimu zvyklá zvyklí. A bohužel to jsou země, v nichž už existují velice špatné životní podmínky, vysoká dětská úmrtnost, zdroje jsou eh, víceméně uchvacovány eh, severním sousedem, který díky nim vede válku. Bashir eh, sice uznal, že Jižní Sudán vyhlásil nezávislost, ale to bohužel nepřináší mír. Lidé tam jsou opravdu chudí a cizinci eh, skupují stovky hektarů těch ropných polí právě eh, v té klíčové oblasti. No a bohužel všichni pak eh, vědí a soustředují se na eh, tuto příčinu konfliktu obě strany se tímto snaží financovat svá válečná tažení. A nyní si musíme rozmyslet, jakým způsobem můžeme vůbec přistupovat k těm otázkám porušování lidských práv. Bohužel my nejsme schopni jednat preventivně. My vlastně pouze už reagujeme. Pokud je to v tomto kontextu, tak nejsme ani systematičtí, ani důslední. Pouze přihlížíme, že v těchto zemích dochází k porušování lidských práv, ale nedáváme pozor na typologii. Pokud vidíme, že se někdo snaží o nezávislost, ale jsou tam určité citlivé momenty, tak už musíme zasáhnout dříve. Musíme pohlížet nikoli pouze na danou zemi, která se tříští, ale na celý region, na veškeré síly, které tam jsou ve hře. A tady v našem případě hovoříme například o Číně a rovněž i o některých evropských eh, činitelích musím uznat, že i zástupci Jižního Sidánu potřebují pomoc a to preventivně, nikoli reaktivně. Děkuji, paní Liatis. Madam. Pani Veržia. Merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo referendum z 9. června o sebeurčení e, vyvolalo naději, že dojde k uklidnění napětí v tomto regionu. Nicméně ti, kteří to tam znají, vědí, že tak tomu není a žádné uklidnění nenastane, dokud nebude jasně vyřešena otázka hranice mezi oběma novými státy, což není jednoduché vzhledem ke strategické e, e, zóně na, na hranicích, která tedy je místem rotných ložisek a popula- civilní populace populace je zase obětí eh, leteckého bombardování a to je zvlášť skandální, tím spíš, že nevládní organizace nemají možnost tam zasáhnout. Jak říkalo Amnesty International, hlavní dodavatele zbraní eh, tam, v té oblasti jsou Rusko, Bělorusko nebo Čína na straně jedné a Spojené státy a Ukrajina na straně druhé podle táboru. Eh, bylo by potřeba tedy podpořit diplomatické politické eh, jednání a doufáme, že stažení vojsk, jak přislíbili válčící strany, skutečně nastane. Děkuji. A nyní paní eh, Veronik de Kaiser. Děkuji, pane předsedo. Toto usnesení je skutečně velice politické. V podstatě to, co se skrývá eh, za tím stávajícím konfliktem, je to, co vyřešeno nebylo Eh, v rámci dohody, mírové dohody z roku 2005. V té dohodě z roku 2005 bylo řečeno, že před eh, nastoupením nezávislosti jihu musí proběhnout v dubnu 2010 volby, že musí v Jižním Sudánu proběhnout referendum, to proběhlo v lednu 2011, ale před tady tím vším je třeba vyřešit celou řadu dalších problémů. Já teď eh, nemluvím jenom o dělbě ropy, ale měny, eh, o právech severžanů žijících na jihu a jižanů žijících na severu, tedy otázku občanství a podobně, bylo potřeba taky definovat hranice a nic z toho nebylo vyřešeno. Takže mm, eh, my jsme, takže o nezávislost a akceptování nezávislosti jihu, ano, to je v pořádku, ale všechno ostatní jako zůstalo otevřené, protože nedošlo k dohodě. Já se obávám, že tam nedojde k posunu, pokud zaprvé neproběhne v Abeje eh, referendum, pokud neproběhnou referenda v Jižním Kurdovánu a na Modrém Nilu a je k tomu potřeba politický tlak mezinárodního společenství. Jinak ano, samozřejmě jsou tam armády, které jsou velmi těžko kontrolovatelné, bohužel včetně Jižní armády, která není ještě zcela jaksi mm, konsistentní a já se ne, nebudu pak vracet k otázce prezidenta Bašíra a ICC, jako my jsme samozřejmě žádali, aby ICC vstoupilo v platnost, spravedlnost a prezident Bashir předstoupil před soud v Hágu. Ale to je politická otázka, to jsou prostě nedodělané věci. Adam Ojuland. Děkuji, paní Auland. The president, uh, the fighting between boj mezi sudánskými ozbrojenými sílami a zároveň sudánským lidovým oslovenským hnutím na Modrém Nilu vedlo k vysídlení asi 200 tisíc lidí. Situace je komplikovaná. I z toho důvodu, že humanitární agentury, organizace nemají možnost, nemají právo pracovat na tomto území. Ráda bych vám připomněla to, že v průběhu druhé sudánské občanské války od roku 83 až do roku 2005 se předpokládá, že pravděpodobně 2,5 milionu, 2,5 milionu lidí, především civilistů, přišlo o životy, především v důsledku sucha a hladomoru, opakování humanitární krize takového rozsahu musíme zabránit. Proto plně podporuji volání po okamžitém příměři a zároveň zahájení jednání, které by vedly k politickému řešení tohoto konfliktu a zároveň volám po umožnění humanitárního přístupu k postiženému obyvatelstvu v Jižním Kordofánu a na Modrém Nilu. Děkuji. Thank you. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní pan Preda. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Všichni vidíme, že mm, bohužel ze Sudánu nepřichází často dobré zprávy a právě proto musíme opakovat vystoupit v tomto ohledu. Před několika týdny Jižní, stá, Jižní Sudán, jeho nezávislost Jižního Sudánu, byla zastíněna násilím, nás, násilnými čeny v Jižním Kordofánu. Došlo tam k tomu propuknutí bojů v červnu došlo k podepsání dohody v zářu, pokud jde o oblast Abeji. Ovšem došlo k propuknutí zároveň dalšího násilí v, na Modrém Nilu a v Jižním Kordopánu. To znamená, že ta situace vypadá jako jeden krok vpřed a dva kroky vzad. Proto si myslím, že všechny orgány v daném regi- v tomto regionu bohužel v našich očích nemají velikou důvěru, proto se připojuji k těm, kteří volají potom, aby prezident al-Bashir byl předveden před Mezinárodní eh, soudní dvůr. Addis Abibská dohoda by pro nás měla být referenčním eh, prvkem vojenské řešení konfliktu by mělo být vyloučeno a proto mě překvapilo, jsem viděl, že sudánský parlament eh, se um, ujal této vojenské pouze možnosti, pro, protože právě tomu jsme měli zabránit a právě tomu se musí zabránit. Děkujeme paní Esája za EPP. Arvoisa puhemies, hyvä komisari. Avu... Pane předsedající, paní komisařko, v souladu s odhady můžeme hovořit o tisícech, kteří museli z Jižního Sudánu prchat a směřují do Etiopie. Děje se to v průběhu bojů mezi e, Severním a Jižním Sudánem, zejména e, v určitých územích klíčových do Etiopie už se přesunulo 20 tisíc občanů, kteří utekli, ale nyní nemají přístup ani k vodě, ani k potravinám, ani nemají střechu za nad hlavou. Ehm, už místní orgány dokonce i apelují, aby se kobercové nálety v jižním Kordofánu neopakovaly. V červenci eh, jsme eh, bylo konstatováno, že takovéto eh, kobercové bombardování se dá považovat za ehm, trestný čin proti lidskosti a je to něco, čeho můžeme silně litovat. Ana Gomeš za socialisty a demokraty. E, poté, co jsem byla jménem toho parlamentu pozorovatelkou vol v Chartumu v roce 2010, e, tak musím s politováním říci, že mě bohužel nepřekvapuje, že e, v této zemi konflikt eskaloval a že jej vyvolají sudánské ozbrojené síly. Ti členové mezinárodního společenství, zejména USA, Africká unie, Evropská unie, eh, odhlížejí pryč, když eh, hovoříme o eh, trestných činech, za něž by měl Al-Bashir by poslan do Hágu a nesnaží se pomoci Hánskému soudu, e, protože ztráty na životech jsou e, zcela horentní a e, agentury, žoldáci pomáhají al Většina usnesení Evropského parlamentu je rozumných, ale nyní mám, to musím otevřeně říci, určité pochyby, že se dočkám nějakého významného pokroku v důsledku těchto rezolucí. Jak už řekla moje kolegyně de Kaiser, to jsou politické střety, ale pokud my budeme neustále planě doufat v eh, takovéto vyjednávání, mezi například eh, stranami za asistence někoho tak pohybného, jako je ta bombeky, tak to nikam nepovede. Děkuji. Pan Paška za Evropu svobody a demokracie. Děkuji za slovo, pane předsedo. Paní eh, komisařko, já se domnívám, že nikdo z těch, kteří už eh, delší čas sledují chování um, ehm, Al-Bashira, sudánského prezidenta, si nedělali iluze o tom, že po rozdělení Sudánu na dva státy zavládne v tomto regionu eh, klid a mír. Nedořešený status pohraničních oblastí aby a Jižného Kordofánu dávají důvod eh, Baširovi k tomu, aby eh, svým vlastním specifickým způsobem se postaral o své místní občany. Současné dění v Jižním Kordofánu a v státu Blue Nile nám potvrzují, že hra s ogněm a se zbraněmi je oblíbenou činností sudánského prezidenta. Osudy a životy občanů a jeho země jsou mu přitom zjevně lhostejné. Eh, pronásledování, zatýkání, mučení, popravy bez soudu. To eh, postihne všechny, kteří neprojevují sudánskému vládci absolutní lojalitu či nespolupracují se sudánským lidovým oslovenským hnutím. Proto musíme společně s Africkou unii, s OSN, ale i s partnery se Spojených států pokračovat v hospodářském a diplomatickém traku, na, tlaku na Albašírovu administrativu, aby plnila závazky, aby eh, zastavila porušování mezinárodních dohod a umožnila pokojný život občanům v těchto regionech. Děkuji. Děkujem pěkně. Děkuji. Eh, pan Obermajer je na řadě, prosím. Děkuji, pane předsedající. Na začátku září eh, se eh, v státu Blue Nile bylo vyhlášeno stanné právo a zároveň Malik Agar, poručík převzal eh, vládu a eh, začal k civilního obyvatelstva právě, jak už bylo řečeno, směrem do Etiopie. Důležité na tom je to, že Africká unie eh, úzce spolu neustále úžeji spolupracuje se soudem v Hágu a mnozí poukazují na porušování lidských práv, ale musí se tam dostavit i výsledky. Potřebujeme nutně dostat před soud všechny, kteří jsou odpovědní za vedení neustálých válek v Sidánu. A právě eh, to, že bude předvolán do Hágu pan Omar al-Bashir, je pouhým začátkem a eh, musíme se dočkat spravedlnosti pro všechny občany. Jinak můžeme mluvit pouze o starých a nových takzvaných těch failed states, čili zkrachovalých státech a na to doplácejí hlavně občané. V konečném důsledku děkuji, pane Obermajere, pan Kelly jako další. Děkuji, děkuji za slovo. Amnesty International jasně řekla, to, že sudánská vláda vraždí bez jakéhokoliv postihu mm, veřejnost mezinárodní se tam nemůže vůbec dostat na dané místo. Ehm, bezpeč, Rada bezpečnosti OSN není schopná řešit tuto situaci. Alespoň o tom hovoříme dneska. 9. července došlo k vytvoření Jižné, Jižního Sudánu, ovšem eh, častokrát to není spojeno s mírovým Eh, uspořádáním. Ehm, my jsme v roce 2001 už o tom to viděli i u nás v Jersku. Vždycky jsou problémy na hranicích. A to mm, jsou problémy, které neustále přetrvají, když se vytvoří nové státy. Jižní Kordofán má 80 sudánských ropných zásob co znamená, že je zde hodně v sásce, velice obtížné to bude řešit. I přesto se musíme snažit dosáhnout mírové uspořádání, ukončit bombardování, tak aby lidé se mohli vrátit ke svým životům a pěstovat na, na polích um, obilí. Děkuji. Děkujeme paní Fenishin. Děkuji, pane Děkuji, pane předsedající. V kontextu tohoto usnesení musíme zdůraznit dvě záležitosti. Nezbytnost zajistit civilnímu obyvatelstvu nějaké bezpečí. Masová bombardování ničí zemi, ničí lidem domy a byty. Lidé bydlí v nepředstavitelných podmínkách. Nemají ochranu, nemají léky, to je genocida a musí e, okamžitě přestat. Jižní Kordován nutně potřebuje humanitární pomoc. Musíme podpořit mezinárodní agentury a nevládní organizace v dialogu s vládou Sudánu, aby zrušili omezení, která jim znemožňují dopravovat e, potraviny a e, střechu nad hlavou občanům. 200 tisíc je lidí, kteří pravděpodobně potřebují pomoc v tom, eh, hodně dětí. A mezinárodní organizaci by měly mít eh, plnou možnost takovouto pomoc poskytovat. Rovněž musíme dát pozor, aby tam mohli rovněž se dostavit mezinárodní pozorovatele a ti, jež eh, sledují lidská práva. Děkuji. Nyní Catch the Eye a pan Des je na řadě, prosím. Už několik let v parlamentu hovoříme o situaci v Jižním Sudánu. Jižní Sudán je stát, kde žijí převážně křesťané. Obyvatele Jižního Sudánu musí trpět už dlouhá léta. Nedá se to ani popsat. E, milice arabské a muslimské jednotky prezidenta al Bashira více méně e, vraždí úplně všechny. E, dochází ke znásilněním, hladomoru a pronásledování obyvatel. Proto mi připadá nezodpovědné jednání tureckého prezidenta, který nedávno prohlásil, že na rozdíl od pasma Gazy eh, nemůže říci, že eh, dochází k porušování práva v Jižním Sudánu. To rozhodně není země, jež by byla hodna přijetí do Evropské unie. My jako Evropský parlament bychom měli podporovat právě obyvatele Jižního Sudány. A tento mladý stát by se měl dočkat pomoci z naší strany, aby měl jistější budoucnost. Děkuji. Paní Genninger de Oldenburg. Thank you, Mr. President. Děkuji. My deep Děkuji. Ráda bych vyjádřila svoje znepokojení v souvislosti se situací v Jižním Kordofánu, jak, jak nastalo 1. září, tedy eh, mezi eh, sudánskou armádou a jeho eh, sudánským osobozeneckým hnutím. Jsou to útoky nesmírně brutální, kde dochází k mnoha ztrátám na životech a vysídlení lidí. To vyžaduje naléhavou pomoc pro obě oběti eh, toho, těchto událostí a vyžaduje eh, to také co nejrychleji, aby bojující strany navázaly jednání, aby se eh, dosáhlo míru a stability. Je to, mír je pří, příliš potřeba. Jakožto členka tohoto parlamentu, Eh, volám po zastavení jakýchkoliv násilností na obou stranách a mezinárodní společenství by mělo přijmout veškerá opatření pro eh, to, aby byla, byly chráněni civilní obyvatelé Sudánu. Eh, paní Kretu má slovo. Paní komisařko, bohužel Eh, vznik nového státu v Africe nezahájilo období míru. 200 tisíc lidí přišlo buď o život nebo o domov v důsledku eskalace násilí a nemožnost, eh, aby se humanitární pomoc dostala eh, do Jižního Kordofánu a Modrého Nilu je alarmující. Vojenské síly Chartumu porušují jakékoliv mezinárodní úmluvy a nerespektují postavení mírových jednotek. Takovéto porušování mezinárodního práva nemůže pokračovat beztrestně, zvláště pak vzhledem k tomu, že toto lze všechno považovat za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, je třeba skutečně okamžitě zastavit eh, boj a poskytnout eh, pomoc civilnímu obyvatelstvu eh, zprostředkování jednání jihoafrickým prezidentem je určitou nadějí na e, řešení, pokud se zapojí mezinárodní společenství. E, děkuji. Pan poslanec Sonik, prosím. Děkuji, pane předsedo. V době tohoto dalšího konfliktu, či spíše agrese chartumské vlády na Jižní Sudán, by se měla pozornost parlamentu soustředit zejména na e, civilní obyvatelství jež se nachází v dramatickém rozpoložení a e, k tomu, aby získalo přístup k humanitární pomoci. Distribucí se zabývají orgány, jež jsou pod kontrolou vlády a situace je zhoršená tím, že Oni právě mají stížený přístup k těm ohniskům konfliktu a jejich zdroje jsou téměř vyčerpány. Mezinárodní společenství musí na takovouto situaci reagovat. E, Jižní Sudan se přece sám neubrání před bombardováním. Ti, jež jsou odpovědní za to, že konflikt eskaluje, by měli být donuceni k míru a zajištění bezpečnosti. A úloha Evropské unie by měla být v účinném vyjednávání a další humanitární pomoci. Děkuji vám, pane Soniku. Další řečník, pan Repo maailman nuorimman valtion etelä sudanin itsenäistyminen e, to, že nejmladší stát světa, Jižní Sudán, získal nezávislost, bohužel nevedlo k tomu, že v příhraničních oblastech nastal mír. Nálety a bombardování civilního obyvatelstva, e, to, že se využívají protipěchotní miny a že se uprchlíkům neposkytuje pomoc, to jsou řešení, které jdou panu prezidentu Bashirovi zcela na roku. Avšak e, ctění lidských práv, ctění práv humanitárních eh, jednání musí platit i v dobách konfliktu. Evropská vnější eh, diplomatická služba musí učinit vše, co může, aby vedla k eh, klidu zbraní. Pouze politické řešení bude trvalé a povede k mírovému řešení. Děkuji a nakonec v tomto kole pan Putař. Děkuji, pane předsedo. Jak se dalo předpovídat, prohlášení nezávislosti Jižního súdánu nepřivedlo politickou stabilitu, ale naopak to vyvolalo eh, další konflikty v regionu. Novo, eh, znamená to nové výzvy, které vedou k dominovému efektu na africkém kontinentu. Regionální napětí pouze stěžuje roli Africké unie. Kromě toho nejdůležitější je humanitární situace. Tento konflikt vede eh, k tomu, že jsou ještě méně dostupné potraviny a OSN není, nemá možnost poskytovat pomoc, humanitární organizace a e, další nemohou jak e, vykonávat svou humanitární práci a my bychom měli vyvíjet tlak na to, aby humanitární agentury měly svoji práci okamžitě jaksi možnost realizovat. Děkuji. Paní komisařko, ještě Aha, ještě pan Poselt zvedl modrou kartu, dám mu slovo. Přijímáte? Ano, výborně, tak pane Poselte, já se omlouvám, já jsem se jenom chtěl zeptat pana kolegy Kutana, Zdá mu připadá moudré, aby se už nyní prohlásil Jižní Sudán jako ten fail state, ten zkrachovalý stát, než aby se mu nejdříve dala šance a aby se mu pomohlo nejdříve. Pan Kutas? Mulțumesc colegului pentru întrebare. Eh, Děkuji, pane poslte, za vaši otázku. Ne, já si to nemyslím. Já jsem to ani neřekl. Ani si nemyslím, že tomu šlo takto rozumět z mých slov. Já jsem samozřejmě proto, aby Jižní Sudán dostal šanci. Paní komisařko, dáme Jižnímu Sudánu šanci? Ano, pane předsedající, já pevně doufám, že ano. Vážení poslanci, já jsem vděčná za to, že humanitární situace v Sudánu a zejména ve státě Blue Nile a v Jižním Kordofánu se zde ocitla na pořadu jednání, i když že se diskuse týkala hlavně Sudánu. Nesmí to být ale zapomenutá válka. Sudánská vláda opravdu omezuje přístup humanitární pomoci do Kordofánu a Blue Nile. 55 ehm, tisíc 000 občanů už opustil své domovy Nile a 200 tisíc je postiženo v Kordofánu. E, omezení přístupu navíc omezuje přísun informací o tom, co se tam děje a jaké jsou potřeby místního obyvatelstva. Několika, e, před několika týdny paní komisařka Georgieva apelovala na OSN a na místní orgány, aby zintenzivnili humanitární pomoc a e, to též se nyní týká i státu Blue Nile. Přes omezení se přece jen určitá pomoc dostává potřeba potřebným, zejména eh, eh, to, že eh, mají možnost základních potřeb uspokojení a tečou tam miliony eur z různých evropských zdrojů, což pomůže zabezpečit základní potřeby, zatímco se snažíme vystupňovat humanitární pomoc. E, dochází tam k vážnému porušování lidských práv. Opravdu sudánské ozbrojené složky bombardují určité e, oblasti. E, Určitě lidé jsou zatýkáni, jiní jsou popravováni a unášeni, což nám dává důvod k vážným obavám. Kromě toho máme zprávy o systematickém úplném ničení lidských obydlí, eh, používání násilí a nerozlišování mezi civilními a vojenskými cíly. Mnoho lidí se stává obětí z důvodu své kmenové přináležitosti. Eh, OSN i my se na to snažíme reagovat. Vydáváme usnesení, ehm, sdělení. Eh, zvláštní představitel v Sudánu mm, Dave Rosalind Meistrem už přišel se zvláštní aktivitou. Eh, snažíme se zatahovat eh, klíčové partnery USA, Africkou unii a OSN, abychom eh, konali společně. Pan prezident Becky a další jsou mediátory. Přihraniční oblast a vyřešení těch konfliktů je základním předpokladem pro samostatnost obou států, ale bohužel ani stabilita, ani eh, eh, mír nemohou být zajištěny bez demokracie a péče o lidská práva. Děkuji, paní komise. And... Tím končím diskusi o lidských právech a hlasovat budeme hned po skončení uh, rozpravy o posledním bodu na pořadu jednání a to je